Máte slovo. I'm terribly sorry, Mrs. Chair. Je mi líto, paní předsedkyně, ale tady lidé přicházejí a odcházejí. Je tady spousta uh, mluv, mluvení jako v kavárně. Toto je urážka našich voličů a občanů, že musíme mluvit v tomto prostředí. Prosím, zajistěte, aby uh, se všichni sklidnili, aby tady bylo ticho a pak můžeme mluvit. Já ani nevím, jaké hlasování, protože to tady není vidět na tabuli. Takže prosím, zajistěte, abychom viděli, co se děje a abychom také slyšeli. Protože teď já nic neslyším a nic nevidím. Takže prosím, zajistěte jako předsedkyně, že je všechno v pořádku. Mrs. Morway, I'm sorry, but Paní Morvejová, vám, omlouvám se, to je technická otázka. Je to, otázka, je to zpráva Becker a máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ve zprávě jde o větší integraci pracovních trhů a o různé služby, které podporují mobilitu pracovníků. Když jsem viděla poprvé tuto zprávu, pomyslela jsem si, to je vynikající, že konečně chceme hlouběji integrovat pracovní trhy v Evropě. Konečně přijdou francouzští, angličtí a němečtí lékaři, do Maďarska také zdravotní cest. cestry, budou přicházet do Maďarska ze všech různých členských zemí a konečně vyřešíme náš problém s nedostatkem personálu. Budeme schopni poskytnout našim pacientům správné služby a myslela jsem si, že konečně tedy ze západní Evropy do Maďarska přijdou mraky pracovníků, ale pak jsem pochopila, že tomu pravděpodobně přeci jen tak nebude. A proto jsem toho na vzoru, že nemůžeme hovořit o další degradaci trhu práce, když ti pracovní síly odchází pouze jedním směrem, to je vlastně odvlévání mozků spíše. Pamela Mikins. No- Děkuji, paní předsedkyně. Politika zaměstnanosti je zásadní součást Evropské unie. A proto je zlepšení mobility a racionalizace mobility a základa a zároveň integrace trhu práce něco, co vítáme. Je logické, že pokud eh, naše občané, když pracují v jiné evropské zemi, že v takovém případě jsou zaměstnáni za stejných podmínek jako všichni ostatní a dostávají stejný plat. Nezávisle tedy na tom, jaké jsou národnosti či státní příslušnosti tomto smyslu nesmíme dopustit, aby docházelo k diskriminaci. Vítáme, že v této zprávě takováto zmínka je. Síť EURES pomáhá a v posledních letech pomohla tisícům pracovníků. A myslím si, že je třeba, abychom provedli ještě mnoho reform. Děkuji. Děkuji. Jde o mobilizaci a posílení mobilizace uvnitř Evropské unie. Jde o tedy lepší mobilitu a chceme mít v Evropské unii více konkurenceschopnosti. Tento cíl je, myslím, velice dobrý, ale rád bych eh, podotkl, že toto musí jít ruku v ruce s posílením politiky soudržnosti a eh, státy na východě Evropy musí dohnat eh, jaksi ztracená léta. Nyní tedy odcházejí lidé z východu na západ, aby tam pracovali, nechodí tam, neodcházejí tam, protože by tam chtěli požívat sociální dávky, ale protože tam prostě mají vyšší plat. V Rumunsku například Učitelé nedostávají více než 300 eur měsíčně, ačkoliv služby a produkty jsou tam stejně drahé jako na západě. Za takovýchto podmínek nemůžeme ovšem hovořit o integraci trhu práce a ani o evropském trhu práce. Pokud chudší eh, členské státy nedoženou eh, rychle eh, tu to, co jim jaksi chybí s ohledem na, na západní státy, tak prostě ty chytré hlavy budou neustále odcházet z východu na západ. Děkuji. Otázka migrace není um, krize. 96% těch, co přicházejí, jsou ekonomičtí migranti, ať je to z EU nebo ze zemí mimo EU. Máme přebytek nabídky eh, eh, nekvalifikovaných pracovních míst, máme 20% nárůst imigrace. Um, mém volebním okrsku na eh, severovýchodě Anglie máme největší nezaměstnanost v zemi. Dnešní hlasování o tom, aby úřady práce musely inzerovat po celé Evropské unii, když jsou volná pracovní místa, tak to přiláká jenom více lidí do Británie. Samozřejmě lidé už přicházejí do Británie, protože angličtina je globální jazyk. Uh, takže my potřebujeme eh, nouzovou brzdu. Jedno hlasování vyvo- způsobí větší škody, než eh, si dovedeme představit, ale i prostě jsou s tím spokojení. Máme tady vysvětlení hlasování eh, pro zavedení mimořádných autonomních podniků opatření pro Turecko. První je Zura. Děkuji, paní předsedkyně. Tunisko eh, udělala velký pokrok v oblasti demokracie za poslední léta a je důležitým partnerem Evropské unie při posilování demokracie v oblasti Středomoří. Proto musíme podporovat Tunisko na jeho cestě k demokracii a proto jsem hlasovala pro to, abychom pomohli Tunisku z hlediska obchodního, ale nejsem pro ty pozměňovací návrhy, které chtěly postupovat protekcionisticky v oblasti olivového oleje. Pocházím ze Španělska a myslím si, že je třeba přesně zanalizovat dopady, které bude mít takováto dohoda. Je třeba podpořit vše, co je dobré pro rozvoj Tuniska. A proto mi jedna věc chybí, a totiž apel na to, aby Tunisko chránilo lidská práva. Tady mám na mysli zejména komunitu LGBT. Paní Senra. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti, protože jsem si jistá, že tato opatření nejsou proto, abychom pomohli tuniským obyvatelům či zemědělstvu, ale jsou to vlastně e, opatření proto, aby se snížily ceny olivového oleje, což poškodí produkt centy olivového oleje, jak v Tunisku, tak také v zemích i na jihu Evropy. A tady tady nemáme vůbec žádnou záruku, eh, že to, toto pomůže Tunisku, že toto zlepší produkci a že to zlepší sociální situaci zemědělců v Tunisku. Děkuji. Pan Mamikins. Děkuji vám, paní předsedkyně. Od té doby, co se v Tunisku před pěti lety změnil režim, došlo skutečně k zavedení dlouhodobých reform, k restrukturalizaci, ale některé sektory jsou pro stále velice důležité, jsou to prioritní sektory a to je také sektor produkce olivového oleje. Před revolucí bylo Tunisko sedmým největším celosvětovým producentem olivového oleje. Dnes bylo rozhodnuto, že chceme podpořit tuniskou ekonomiku. Je to um, časově omezený systém kvót. Je to 35 tun do roku 2017, což vítáme. Tunisko je velmi důležitým partnerem Evropské unie a pomocí tohoto opatření posílíme stabilitu a e, rozvoj v této zemi. Děkuji se rovněž hlásím k tomu že jsem podpořil svým hlasováním e, tuto zprávu a ten důvod byl e, nepochybný myslím si že je nutné ocenit pokrok jaký tunisko udělalo za těch pět let kdy e, se již dostalo do e, řekněme klubu demokratických států. pro mě je podstatné že toto ocenění e, jejich pokroku by mělo jít i přesto že nepopírám že je jistý dopad na producenty olivového oleje. na druhou stranu já myslím že je nutno ocenit tu zemi jako takovou a ehm, i když z toho budou plynout určité negativní důsledky jsou to negativní důsledky z jistého volnějšího trhu a pokud chceme tunisku pomoci tak si myslím že tato ehm, cena a tato daň je akceptovatelná. děkuji. Kelly, pane kelly chcete k tomu něco říci? Eh, já jsem hlasoval se svojí eh, frakcí, stejně eh, jsem za osm dalších eh, kolegů 123 hlasovalo proti. Je to důležitá zpráva, musíme pomoci Turecku jak, tak, jak můžeme. A zavedení těchto opatření je kriticky důležité tuto chvíli už vzhledem k geopolitické situace komise přijal návrh, mm, kterým zavádí dodatečné nebezcelní kvóty ve formě autonomních obchodních opatření. To má smysl. Milion lidí je zaměstnáno v produkci olivového oleje. Je rozumné, abychom měli střednědobé hodnocení dopadu, abychom viděli, jaký to má dopad na naše vlastní dodavatele zde v Evropě. Pokud to bude negativní, tak můžeme vzít, přijmout nápravná opatření. Nyní k dalšímu bodu. To je zpráva Rodriguez o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik. Paní Morvaj má slovo jako první. Uh, Je malá změna, eh, co se týče toho, eh, těch projevů tady v, v tomto sále. Není možné mluvit paralelně, když vedle vás někdo nahlas hovoří, takže ještě jednou vás žádám, prosím, požádejte kolegy, kteří si chtějí povídat, aby odešli, eh, sá, odešli ze sálu a um, umožnili nám um, přednášet naše příspěvky. Přejdu do maďarštiny. Jde o výroční zprávu o růstu za rok 2016. V této souvislosti bych ráda podotkla, že jsem nehlasovala pro tuto zprávu. A chtěla bych poprosit paní předsedkyni, aby eh, zastavila hodiny, protože to, co jsem říkala předtím, by nemělo být jaksi započítáno do mé řečnické doby. V, v Maďarsku mi jeden rodinný podnik řekl, že že on se tedy snaží spolu se svými rodinnými příslušníky, ten vedoucí toho podniku, ten majitel, vést svůj podnik a že tedy doufá, že Bůh mu i nadále umožní provozovat tento podnik a předat ho jednoho dne uh, vnukům a že doufá, že tedy nebude muset jeho rodina jednoho dne Maďarsko opustit. Toto je cesta do budoucnosti a ne ten ekonomický růst, o kterém tady neustále hovoříme. Vůbec nevěří, kterou tuto, v tuto neoliberální teorii. Pan González. OK, then next one, Mr. Mamikins. Pan Mamikins. Děkuji, paní předsedkyně. Hospodářský růst je pilířem existence Evropské unie vůbec a proto je tato zpráva k e, roční analýze růstu z roku 2016 zpráva, kterou jsem podpořil. Je třeba, abychom měli ekonomické reformy, vyměňovali si informace. Toto vše je třeba podpořit. To znamená dialog se sociálními partnery, občanskou společností a národními parlamenty, což je ku prospěchu nás všech. Takto můžeme podpořit hospodářský růst. Souhlasím s paní zpravodajkou v tom smyslu, že investice, fiskální politika a strukturální reformy musí být doplněny také vnitřní poptávkou. Eh, volný přístup na trh, ano, to je logické, ale nesmíme zapomínat na specifické aspekty poptávky, protože ta ovlivňuje veškeré další oblasti. Děkuji mnohokrát. Není pan Kelly. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem hlasoval s naší frakcí u této zprávy a rád bych řekl, že vím, že tam byla veliká většina. Že tam byla veliká většina, dokonce dvě třetiny hlasovaly pro tuto zprávu a pouze jedna třetina byla proti. Toto je velice dobrá iniciativa, myslím si, že je to skutečně velice kvalitní, především pokud jde o podporu růstu, pracovních příležitostí. Dále je to samozřejmě otázka určité sociální mm, spravedlnosti, samozřejmě, že i investice, strukturální reformy pro modernizaci všech ekonomik, to je nesmírně důležité. A odpovědné fiskální politiky, které nejsou populistického charakteru a zároveň jsem velice rád, že je zde závazek snížit vysokou nezaměstnanost, především obrovskou nezaměstnanost mladých lidí. Pokud budeme schopni toto všechno eh, implementovat, tak budeme skutečně úspěšní. Děkujeme. A nyní hovoříme o zprávě jednotného trhu v rámci evropského semestru. Nejprve je to pan Šulík. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát. Bohužel musím říci, že tato zpráva o růstu v Evropské unii je čistá schizofrenie a proto jsem hlasoval proti. Zpráva kritizuje práci na černo a zároveň navrhuje kroky, které stěžují a předražují legální zaměstnávání. Zpráva vyžaduje politiku reálného růstu a zároveň navrhuje zvýšit mínu přerozdělení. Zpráva kritizuje výši dluhu a přitom navrhuje mnoha opatření, která dluh ještě více navýší. A zpráva konstatuje, že v Evropské unii je vysoká nezaměstnanost a zároveň navrhuje zvýšit minimální mzdu. Takto jednoduše hospodářská politika nefunguje. Můžeme tady dlouho, dlouho psát mnoho různých zpráv, ale reálná ekonomika funguje tak, že dostane víc svobody, méně, přerozděl, méně přerozdělení a méně daní. Děkuji. Jako další paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji. Jde zde o skutečné lidi a my tady rozhodujeme o lidech, kteří v našich vlastech žijí. A já bych se vrátila zpět k mému předchozímu příběhu, kdy jsem hovořila o tom podnikateli, který má rodinný podnik, tedy není zaměstnat u nějakého nadnárodního koncernu. A tento podnikatel mi řekl, že chce i nadále pracovat ve svém rodinném podniku. A my chceme podpořit právě takovýto typ podniků, rodinné podniky. V této druhé zprávě jde o sociální dimenzi a dimenze, dimenzi zaměstnaneckou. Pokud lidé pracují v rodinných podnicích, tak to vyřeší mnoho problémů nebude nezaměstnanost, neboť rodina učiní vše proto, aby zaměstnala veškeré své rodinné příslušníky. Nenechá je sedět na ulici. Učiní vše proto, aby měli nějaké pracovní místo, aby pro ně nalezli zaměstnání v rámci svého podniku. Ať se bude jednat o starší lidi nebo o mladé matky. Pan Mamikin, se děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Podpora eh, politiky bydlení a podpora zdravotnictví, zdravotní péče, děti, politika pro seniory. To jsou všechno oblasti, které jsou důležité a je důležité je podpořit. To je naprosto nezbytné pro celou Evropskou unii a také pro mou zemi Lotyšsko. Rád bych tady zejména zmínil politiku pro děti a mládež, nebo když o nich hovoříme, když to například e, porovnám se zahradou, tak pokud nebudete zahradu pečovat, nebudete mít dobrou sklizeň. A u dětí je to obdobné. Děti jsou to nejkrásnější, co v životě máme. Musíme učinit vše pro to, aby mohli vyrůstat v pohodě, aby se dobře rozvíjeli, aby měli dobrou budoucnost. Proto veškerá tato opatření podporuji. Děkuji. Děkuji. I když vidíme určité pozitivní trendy v oblasti ekonomického růstu. Vidíme zde pořád obrovské rozdíly mezi členskými státy, strukturální problémy na trhu práce, nízký počet ekonomicky aktivních žen, dále je to vysoká nezaměstnanost mladých, dlouhodobý nezaměstnaní. Toto číslo se zdvojnásobilo v posledních letech, což představuje obrovské riziko chudoby a exkluze a samozřejmě ztrátu lidského kapitálu. Proto vítám tuto zprávu, která volá pro odpovědných strukturálních reformách, větších investicích do lidského kapitálu, rezilienci našich ekonomik a inkluzivním pracovním trhu trhu. Samozřejmě, že zde vidíme i výzvy, které jsou spojené se stárnutím obyvatel a ekonomickou závislostí. Děkujeme, děkujeme. A posledním řečníkem k tomuto tématu je pan Mann. Hospodářská a sociální, kdo představuje hospodářskou a sociální situaci v Evropské unii jako špatnou, nemá pravdu. My tady budeme mít dvouprocentní růst v příštím roce, eh, počet nezaměstnaných se sníží. Naše politická opatření tedy fungují pomalu, ale jistě. Záruka mladé a iniciativy pro zaměstnanost mladých se realizují. Eh, tady konečně členské státy se zbavily svého zdráhavého postoje. 48 milionů mladých lidí, kteří hledají vzdělání či práce ty nesmíme nechat samotné. Ve zprávě jsou také sociální ukazatele, musí dostat stejný statut jako ekonomické ukazatele a musí být doprovázeny hlubokou analýzou specifických problémů v členských zemí. Musíme účinně postupovat proti nezaměstnanosti, proti ztrátě naděje, proti vyloučení. Tak Evropská unie ukáže, jak eh, si cení solidarity a humanity v našich společnostech. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Dalším bodem na našem programu u vysvětlování hlasování je zpráva paní Catherine Stiller, zpráva jednotného trhu v rámci evropského semestru. Prvním řečníkem je paní Morvaj. Děkuji. Milé kolegyně, milé kolegové, já bych ráda sestavila takový slovník, který by Eh, ukazovala evropskou terminologii z perspektivy východní Evropy. Co například znamená jednotný trh z hlediska střední a východní Evropy? Pro nás to znamená, že my západním podnikům, západním investorům přenecháváme veškeré naše továrny, naši půdu, že francouzům, Němcům, nabízíme rozmanité možnosti, co se týče podnikání v Maďarsku. A maďarské podniky a Maďaři nemohou být upřednostněny. Takže já si myslím, že můžeme hovořit o jednotném trhu pouze v případě, kdyby například maďarští podnikatelé měli stejné šance a příležitosti jako západní podniky, podniky ze západní Evropy v Maďarsku. Myslím si, že musíme pojmenovat věci pravým jménem a zde se jedná o kolonializaci. Děkuji. Co je důležité v této zprávě? Měli bychom mít přehled, takže důležitá je transparentnost. Standard, systém standardizace by měl být zreformován eh, a aktivněji bychom měli využívat technologie IT zásadě je také velmi důležité vzájemné uznávání. Na to je třeba se soustředit a také zadávání zakázek musí být eh, zajištěno spravedlivým způsobem. Bez takovýchto opatření není možné, aby jednotný trh dobře fungoval, aby byl, bychom byli schopni ho dobře řídit a spravovat. Pak je důležité jasně rozdělit kompetence, aby správní struktury nebyly zdvojené. Děkuji. Děkuji, Pospíšil. paní předsedající Já jsem podpořil tuto zprávu, která se týká jednotného trhu uvnitř Evropské unie osobně považuji jednotný trh za jednu z hlavních výhod evropské integrace pokud pominu politické aspekty toho že twenty eight států spolu spolupracuje. E, myslím si že i ti co třeba nejsou příznivci dalšího budování federální evropy by měli vnímat že sjednocování vnitřního trhu je jednoznačnou výhodou pro občany a pro firmy a proto také doufám že i do budoucna budeme schopni odstraňovat překážky které stále na jednotném trhu jsou osobně považoval za velký úspěch kdybychom v tomto volebním období prosadili některé aspekty jednotného digitálního trhu upravili prodej zboží po internetu přes hranice jednotlivých členských států vyřešili otázku geoblockingu a tak dále. o tom všem tato zpráva pojednává proto jsem ji podpořil a jak už jsem řekl jsem přesvědčen že posilováním jednotného trhu zvýšíme výkonnost eh, evropské ekonomiky. děkuji. Děkujeme, pan Polčák. E, já jsem rovněž podpořil tento návrh zprávy. Důvod je ten, že e, jednotný vnitřní trh je základní hodnotou k níž se dopracovala evropská integrace v průběhu několika desítek let a nepochybně je tou motivací proč dnes podniky občané a samozřejmě státy by měli trvat na dále prohlubující se integraci. Eh, rovněž bych si dovolil zdůraznit že ta zpráva která nám byla předložena velmi správně pojímá termíny jako konkurenceschopnost zvyšování konkurenceschopnosti investice a inovace. já bych si rovněž dovolil říci že součástí toho vnitřního trhu je svým způsobem i kohezní politika která odstraňuje znevýhodnění a je taky motorem růstu zaměstnanosti konkurenceschopnosti a inovací to všechno jsou hodnoty pročež má smysl podle mého názoru dále prohlubovat jednotný vnitřní trh protože pokud funguje trh bez překážek tak přináší nepochybně hospodářský růst a růst zaměstnanosti. děkuji vám. Děkujeme. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, a to je zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem. Paní Morva, jedna minuta. Děkuji. To, je, to by bylo takové nové heslo v mém slovníku. Co znamená volný obchod? Volný obchod znamená možnost v rámci svobodné soutěže, Ehm, si vyměňovat zboží a v obou zemích, kterých se to týká, takovýto obchod, se snižují platy tak, aby mohly se snižovat ceny. Ať pokud jde o zemědělství, tak zemědělství může mít klidně zničeno, malé zemědělské podniky mohou klidně zbankrotovat a ukončit svou činnost. Dokonce i pro pětileté dítě je naprosto nelogické, proč my Máme takovou dohodu s velmi vzdálenou zemí. Proč z ní dovážíme přes tisíce kilometrů produkty do našich zemí, namísto toho, abychom využívali ty produkty, které můžeme vyprodukovat blízko, bez pesticidů a bez dalších jedů. Bylo by mnohem lepší, abychom eh, nabízeli našim občanům regionální produkty. Děkuji, pan Marmikins. Děkuji vám, paní předsedkyně. Z historického hlediska měla Evropa s Tuniskem vždy velmi aktivní vztahy. V poslední době se kontakty zintenzifikovaly, neboť došlo v Tunisku ke změně režimu. A pro Tunisko Evropská unie nejdůležitějším partnerem, zejména co se týče zemědělských produktů. Každým rokem naše spolupráce s Tuniskem narůstá. Nyní by s ním nadešel vhodný kolemček proto, abychom udělali další krok, a to je podle akčního plánu pro dohody o volném obchodu právě tato dohoda. 17. března minulého roku se konalo zasedání odpovídající organizacemi mezi EU a Tuniskem. Plánují se další kroky a my chceme prohlubovat naše kontakty s celou oblastí Středomoří a já doufám, že to bude úspěšné. Děkuji. Kelly má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Opět bych rád zúraznil, že jsem hlasoval společně s mou frakcí u tohoto návrhu. Velká většina zúčastněných eh, hlasovala proti. Nebo hlasovala pro, samozřejmě. Víme, že podobné dohody eh, máme v posledních letech eh, s několika různými zeměmi. My jsme hlasovali o těchto obchodních dohodách s jinými zeměmi a myslím si, že je správné, že budeme mít podobnou dohodu i s Tuniskem. Není to tak kontroverzní, jako například dohody typu TTIP které vyvolaly obrovské kontroverze, obrovské, obrovskou diskuzi. dneska si myslím, že je úplně jiná situace. To je si myslím, velice pozitivní. Ovšem na druhé straně, jak se o tom zmínila paní Morvaj, zároveň musíme být opatrní, abychom nespůsobili problémy našim vlastním zemědělcům v Evropě. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to, jsou, to je eh, činnost Evropské veřejné ochránkyně práv. Paní Morvaj, první. Děkuji. Ráda bych poprosila kolegy, aby si představili jezero a někoho, kdo jde kolem tohoto jezera a najednou vidí, že pět lidí se právě topí. A tito lidé, respektive tato osoba, která jde kolem, se rozhodne zachránit jednu osobu, totiž své vlastní dítě. A tady se vyvstává otázka, zda to bylo morální rozhodnutí či ne, zachránit tedy pouze jednoho a to tedy své dítě. A pak si představte jiný příklad. Je pět lidí, kteří potřebují péči sami se již o sebe nemohou postarat a někdo se rozhodne prostě pečovat o své vlastní rodiče. Je to morální rozhodnutí? Já si myslím, že ano. A pokud jde o migraci, my v Maďarsku a celá řada dalších zemí je toho názoru, že chápeme, v jak obtížné situaci se migranti nachází, ale v první řadě se chceme starat o naše vlastní občany penězi, které máme k dispozici. A myslím si, že i to je morální rozhodnutí a Evropský ochránce práv by si to měl uvědomit. Děkuji. Pan Pospíšil. Hmm. Předsedkyně, já jsem podpořil tuto zprávu, která velmi podrobně popisuje práci ombudsmana. Musím říci, že vítám to, že se aktivity ombudsmana zvyšují a dále pak také vítám to že na podněty ombudsmana v zásadě orgány evropské unie pozitivně reagují protože ombudsman je v uvozovkách zbytečný pokud jeho doporučení a jeho názory příslušné orgány kterých se jeho doporučení týká neberou vážně a tady myslím že je dobrá zpráva že eighty podnětů veřejné ochránkyně práv bylo vzato evropskými orgány v potaz. je tam stále rezerva twenty a na tom si myslím že musíme pracovat a doufejme že to číslo twenty se do budoucna bude snižovat co považuji za důležité je to že občané se mohou na ombudsmana obracet elektronicky skrze webové stránky protože jednoduchý přístup k ombudsmanovi je základ úspěšnosti této instituce a vítám že se tedy zvyšují podněty a že ombudsman komunikuje elektronicky s občany evropské unie. děkuji. Pan děkuji. Hlavním úkolem ombudsmana je to, aby hleděl, zda jsou dodržována práva a zájmy veřejnosti. Každý členský stát má tedy svého vlastního ombudsmana a pak se máme evropského ombudsmana, veřejnou ochránkyně práv, která má širší pole působnosti. V roce 2014 eh, na, eh, na, vyvstaly otázky jako lobistické systémy, základní práva, transparentnost evropských institucí a účast evropských občanů na politickém dění. To byly asi ty nejdůležitější otázky za rok 2014. 20 až 30 veškerých stížností se týkaly transparentnosti. Můžeme chápat, že existují utajované dokumenty a že přístup k ním je omezený, ale co se týče T-typu, nechápu, proč ta jednání byla utajovaná, nebo respektive jsou prostě v této třídě. Já si myslím, že to je nepochopitelné. Děkuji. Ještě jednou eh, jsem rád, že mohu říct několik slov na toto téma, protože O'Reilly je Irka a má a odvedla spoustu vynikající práce. Za jeden rok, 2014, bylo 2163 stížností. Ona každou z těchto stížností podrobně přeskoumala a našla řešení pro mnoha případech. V některých případech řekla, že vydá stanovisko, v jiných případech rozhodla. Takže jsem ráda, rád, že e, bude pětiletá strategie ombudsmana a že bude mít možnost e, i zahajovat e, posuzování hodnocení. Takže byla to vynikající práce, ještě jednou to chci, ji chci pochválit, zdát hold a také chci poděkovat vám, za vaši práci jako předsedkyně. Pokračujte v tom. Děkuji vám. Thanks. And now we will move on. Díky. A nyní přejdeme k dalšímu bodu a to je zpráva Evropské centrální banky. Jako první pan Sulík. Děkuji mnohokrát. Hlasoval jsem proti této výroční zprávě. Evropské centrální banky, protože si myslím, že je urážkou tohoto parlamentu, že výročná zpráva za rok 2014 je parlamentu předložena až v únoru 2016. Ale za mnohem horší považuji, že šéf Evropské centrální banky pan Draghi likviduje naši společnou měnu euro svojí monetární politikou. Jednak je to uvolňování obrovského množství peněz. A to nemohu nazvat jinak, než, než že tiskne peníze, které nemají žádné reálné klití. a pak je to zmrazení základní úrokové sazby téměř na nulu. Tato zničující politika Evropské centrální banky je možná pouze proto, protože na základě absurdního mechanismu hlasování v radě ECB dochází k tomu, že dlužníci rozhodují o věřitelech. Děkuji. And now Mr. Mamikins. Pan Mamikins. Děkuji. V letech 2008 až 2009 jsme čelili finanční krizi a stále ještě trpíme i po, po tolika rocích jejími dopady. Nové trendy na mezinárodní poli, nový vývoj i nadále ovlivňují hospodářskou situaci v Evropské unii. Politika Evropské centrální banky, její snaha pomáhají překonávat dopady krize. Jistě je to spojeno s různými problémy, jako například finanční politika, politika zadávání úvěru a rozdělování úvěru. To se týká zejména některých členských států. Je třeba říci, že Evropská centrální banka se snaží nastartovat ekonomiku. A já doufám, že doby, které v Lotyšsku byly označeny za bohaté doby, budou takto i nadále a budeme mít rozumnou investiční politiku. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu zahájení EFTA jednání. Paní Morvaj má slovo jako první. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě jsem nehlasovala pro tuto zprávu. Každá zpráva o volném obchodu je výrazem přístupu, který není dobrý. To je přístup, který se soustředuje pouze na peníze. Všichni si kladou otázku, co učinit pro to, abychom měli ještě větší zisk, ještě více peněz. Ale já si myslím, že bychom měli myslet jinak. Měli bychom se zaměřit na člověka, položit si otázku, co je dobré pro člověka, pro přírodu, pro společenství. Ti, kteří na nás hledí, jsou často frustrováni tím, že tady máme tak málo účastníků našich debat. Momentálně je zde nás na plénu přibližně šest. Ke komu vlastně hovoříme? Je to velmi smutné. Můj kolega řekl, že bychom si měli zvážit, co tady říkáme. Co říkám já? Já tady hovořím tedy o volném obchodu, o tom hovoříme často, pozitivním způsobem. Dokonce ve škole se učíme, že volný obchod je něco dobrého. Já si ale myslím, že by bylo dobré, abychom přistoupili ke změně paradigmatu a viděli ty věci trochu jinak. Já to vidím o trošku pozitivnější než před 24 hodinami, ale stále si myslím, že bychom se měli soustředit na člověka a ne na peníze. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji mnohokrát i když z, z geografického hlediska je Austrálie a Nový Zéland velmi daleko od Evropy. Je tomu tak, že na počátku 20. století jsme již měli velmi intenzivní kontakty s těmito zeměmi. Austrálie a Nový Zéland vždy patřili k západní části světa. Austrálie a Nový Zéland se snaží eh, diversifikovat své obchodní vztahy. To je něco, co, myslím, mají s Evropou společného. Hospodářské struktury, rozmanitost zboží, správní struktury ekonomiky, toto vše ukazuje, že se můžeme přiblížit. Není to nic neobvyklého. Obzvláště, když pomyslíme na zákonnou regulaci. Myslím si, že dohoda o volném obchodu. Děkuji a nyní pan Tanok. Já vždy budu pro um, dohoda s volným obchodem s demokratickými zeměmi, ale když se Británii blíží referendum, tak dohody se zeměmi Commonwealthu jako Austrálie a Nový Zéland jsou obzvláště vítané. Uh, pro mnoho z mých euroskeptických kolegů, kteří chtějí odejít, je, eh, je, jak si je, jen důvod je, že to bude znamenat větší obchod v rámci Commonwealthu a takzvané anglosféry. Eh, FTA mm, byla uzavřena, nyní se blížíme k ratifikaci. TTIP probíhá jednání a nyní, co se týče dohod s Austrálie, no, no, tak mluvíme o Austrálie Novém Zélandu a mm, entuziasmus pro dohodu s Indií. Jeden eh, z důvodů, eh, jak zabránit odchodu, eh, tak ehm, tyto dohody s EU budou, znamena, budou důvodem zůstat Kanaďané v dělají ústupky, které ani neexistují v NAFTA. Vůči. A věřím, že dohody s Austrálií a Novým Zelandem budou stejně ambiciozní a prospěšné pro Velkou Británii. Děkuji. A nyní se uh, právo o registraci zvířat v zájmovém chodu, chovu jako první pan Denis Mark. Děkuji, paní předsedkyně. Domácí zvířata Zlepšují náladu svým pánečkům každý den, ale bohužel čím dál tím více domácích zvířat se stává obětí nelegálních obchodních praktik, což škodí jejich zdraví. Takovéto praktiky musíme zastavit. Proto je třeba identifikovat a registrovat domácí zvířata. To je důležitý nástroj eh, v boji proti nekalému obchodu. Lámsko je, myslím, jaksi v první linii, co se týče registrace koček a psů. To nám už je nejenom zaběhlé miláčky vrátit zpět jejich pánečkům, ale bohužel eh, příroda se nezastaví na hranicích, proto potřebujeme společný přístup, eh, společné registrační akce v členských zemích. Sice již existují systémy registrace v jednotlivých členských zemích, ale potřebujeme posílenou spolupráci, proto abychom mohli účinně bojovat proti nelegálnímu obchodu. Eh. podpořil tento návrh usnesení a jsem velmi rád že jsme dnes přijali deklaraci která povede k tomu že vzniknou v evropě jednotné registry koček a psů. pomůže to výrazně v boji proti pašování nelegálnímu obchodu a obecně týrání těchto zvířat. pro mě to není další byrokracie pro mě je to ochrana zvířat a koček které jsou dnes zvláště bohužel ve střední evropě uměle nelegálně množeny v takzvaných množírnách a pak jsou pašovány do západní evropy. nejedná se o ojedinělé jevy jedná se o desítky tisíc které jsou každoročně v krutých podmínkách poroděny vychovány a pak následně odvezeny do západní evropy. pokud zvířata budou registrována pak obchod se zvířaty jako s živými tvory dostane jasná pravidla a my budeme alespoň doufám ke zvířatům přistupovat jako k živým tvorům nikoliv pouze jako ke komoditě a ke zboží. děkuji. paní Domácí zvířata patří do našeho každodenního života, jsou to naši přátelé, pomocníci. A pro některé lidi jsou to možná jediní přátelé, které mají. Jistě mnoho lidí nemá pouze kočky nebo psy jako domácí zvířata, někdy mají i krysy a hmm, další menší zvířata, ale jsou také lidé, kteří chovají například hady a krokodýly. Ale my tady hovoříme o těch takzvaných standardních domácích zvířatech, jako jsou kočky a psy. Již je dlouho na čase, abychom eh, standardizovali eh, registrační systémy, které v členských zemích existují. Pomůže to nejenom eh, to zlepšit dopravu zvířat, ale také to nám hlavně pomůže v boji proti pašování zvířat, což je důležitý problém v EU. Nyní se dostáváme k poslední zprávě té humanitární situace v Jemenu. Jako první má slovo paní Morvaj. Děkuji mnohokrát. Poté, co jsem se velmi kriticky vyjádřila v předchozích vystoupeních, tak bych ráda řekla něco pozitivního. Na základě toho, co zde řekli kolegové, si myslím, že, že se tady mění myšlení. A to také ukazuje právě zpráva, která se týká Jemenu. Evropská unie dosud vždy konstatovala, že z jistých příčin, že pokud tedy z jistých příčin vypuchne v nějaké třetí zemi nebo zemí třetího světa válka, lidé oprchají z této země, tak vždy měla Unie pocit, že my musíme tyto osoby přijmout. A pokud nějaká země se rozhodne takovéto osoby nepřijímat, jako například Maďarsko, tak je ostatními zeměmi kritizována. Ovšem v případě zprávy o Jemenu, o humanitní situaci v Jemenu, jsme začali konečně s tím jmenovat a odkrývat ty skutečné příčiny. A tady se projevuje, že vojenské zásahy jako ten, ke kterému došlo v Jemenu, vedlou k tomu, že v Jemenu nyní je skutečně katastrofální humanitární situace. Konečně kritizujeme Saudskou Arábii a také vývoz zbraní mnoho členských zemí EU do takovýchto oblastí. To je správné. Je třeba odkrývat příčiny a odstraňovat příčiny, namísto toho, abychom kritizovali ty, kteří prostě nemohou přijímat uprchlík. Děkuji. Pan Mamikins. Děkuji mnohokrát. Je jasné, že Jemen po celá desetiletí byl jednou z nejchudších zemí na arabském poloostrově. Revoluce před pěti lety situaci nezměnila, pouze zhoršila. Je jasné, že nedávný zásah Saudské Arábie a také podpora ze strany Iránu tuto prekérní situaci obyvatelů Jemenu ještě zhoršila nemáme přehled eh, o vojenských aktivitách, ke kterým zemi dochází, nevíme, kdo dodává zbraně, jak se dodávají, ale ta situace je skutečně strašná. Proto, abychom zlepšili humanitární situaci v Jemenu, je důležité, aby Evropská unie zavedla skutečné embargo vůči Saudské Arábii. A proto já tuto zprávu podporuji. Děkuji. Zápis ze schůze budou Eh, předloženy ke schválení parlamentu na příští zasedání. Pokud nejsou námitky, tak mm, přijaté rezoluce dnešní schůze předám eh,